Hello, good afternoon everybody. Uh... Dobré, dobrý den, uh, dobré odpoledne všem. A myslím, že můžeme začít přijetím jednacího pořadu je pokládán za schválený, pokud nejsou námitky, pak jsou tady oznámení předsedy. První se týká nominálního složení výboru eh, EKON podle článku 209 jednacího řádu Evropského promilu byla učiněna řada oznámení na plenárním zasedání minulý týden, co se týče nového nominálního složení výboru, včetně EKON. Na základě těchto oznámení prosím vezměte na vědomí, že je tady jedno prázdné místo v EKONu, které skupina Renew zatím ne, Eh, nevyučila. v souladu s tímto článkem. Nejsou tady s tím spojena žádná hlasovací práva, pokud jsou to prázdná místa a elektronické hlasování bylo tedy uspůsobeno. Rozhodnutí jmenování členů výboru se eh, uskutečňuje teprve v den, kdy je to oznámeno na plenárce prezidentem, předsedou a proto nebude žádná změna, alespoň do další plenárky 9. března 2020. Teď schůze koordinátorů 22. ledna 2020 2020. Eh, první rozhodnutí se týkalo zpráv z vlastní iniciativy a prováděcích zpráv a nominací a jsou tady tyto názvy těchto zpráv, které byly eh, schváleny a kde už jsou i nominace. byly už rozděleny skupinám. První je eh, dosáhnout investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Je to na základě článku 58 s výborem eh, rozpočet SND, další rozvoj eh, Unie kapitálových trhů, aby se zlepšil přístup na financování kapitálových trhů, zejména malých a středních podniků a to má EPP. Dále Eh, přehled makroekonomického legislativního rámce, aby to mělo lepší dopad na reálné hospodářství Evropy a aby se zlepšila transparentnost a rozhodování a demokratická odpovědnost SND. Čtvrté, upevnění mezinárodní úlohy euro, má to EPP. Páté, digitální finance, eh, odjevující se rizika v kryptoaktivech, regulatorní a mm, eh, výzvy pro dozorčí orgány v oblasti finančních služeb a má to Renew. Šesté, implementace požadavku Evropské unie na výměnu daňových informací, pokrok, eh, poučení a překážky, které je třeba překonat. Je to implementační zpráva, mají zelení. Další eh, oznámení se týká dalších jmenování a stanovisko k rozpočtu 2021 má SND. Dále je tady jiný z výboru EMPL. Je to jak starý kontinent, který stál, stárne. Tady není žádné stanovisko. Dále další oznámení se týká ekonomického řízení, posílení spolupráce s Euroskupinou. Koordinátoři schválili dopis předsedovi Euroskupiny, pokud se týče o modality spolupráce mezi ekonem a předsedou Euroskupiny. Bylo také rozhodnuto, že bude pozván předseda ESGAP na výměnu názorů na některé z dalších schůzí ekon po o zveřejnění výroční zprávy 2020. Pokud je Eurostat, bylo dohodnuto, že bude pozván DG Eurostatu pro statistický dialog a zvací dopis bude zahrnovat také požadavek, aby Eurostat předložil schrnutí pokroku realizace Evropského statistického programu. Dále také jsou tady rozhodnutí hlednutí mise Ekonu v roce 2020 návštěva Evropské ústřední, centrální banky a to už bylo dohodnuto a návštěva už se konala minulý týden. Dále, pokud jde o misi do Berlína, tak koordinátoři se rozhodli, že nepojedu, se nepojede do Berlína, protože tady bylo varování ze strany předsednictva v souladu s před, doporučením konference předsedů, když byla e, autorizována mise, totiž, že tady nemají být žádné schůze s nadcházejícím předsednictvím Rady EU. Tak v souvislosti s tím tato mise byla zrušena. Dále Rolling the Hunt pro alokaci míst na v misích. Bylo rozhodnuto, že takováto rozhodnutí budou činit eh, koordinátoři na ad hoc základně. Teď střety kompetencí s jinými výbory v souvislosti s požadavkou INTA, týká se to zprávy INIT a jde o aspekty spojené s obchodem eh, mechanismu pro uspůsobení eh, uhlíkových hranicí. Eh, to bylo schváleno, hlavním výborem bude Envy a INTA a ECON budou přidružené výbory. Pak eh, expertise, expertní znalosti, tohledně rolling programu pro výbor ECON. Eh, koordinátoři rozhodli, že tady bude další bod týkající se fiskálních pravidel v souvislosti se zelenou ekonomikou. Dále návrh EGOV na vnější expertní znalosti nebo experty v oblasti Eh, v kontroly ekonomického řízení. Tady eh, jsou zapotřebí dvě významné práce do eh, května 2020. Kontrola delegovaných aktů a prováděcích opatření. Tady jsou tři zvláštní téma AMLD, CRR i FRS. Ty byly schváleny a bude se zejména upřednostňovat v Tanslot, který se týká kontroly spolu s Libe a je to proti praní špinavých peněz. Dále bylo schváleno slyšení s experty Evropské investiční banky a dále také byl koordinátoři byli požádáni, aby poslali návrhy na zapré témata pro práci ECA, tedy Evropského účetního dvora, jeho programu v roce 2001 2021 a za druhé, že zprávy by měly být předloženy ekonu na jedné z pracovních skupin do 24. ledna. Brexit koordináři rozhodli, že vypracují Eh, stanovisko k další zprávě AFET INTA na mandátu o budoucích stazích s eh, Spojeným královstvím. Dále doporučení, pokud se týká eh, technických schůzí, pak byly znovu ty, ta doporučení znovu schválená. Pak poslední se týká aktualizace a je to ehm, probíhající trialog, zatím běží jeden trialog a je to CCP řešení, pak druhý trialog se konal 11. února ve Strasburku, kde byl poskytnut mandát, který se týká technické úrovně a pak byl také eh, pro eh, brán druhý, brohána druhá úroveň, pokud se týče roz, eh, CCP. A je možné, aby si teď instituce takto lépe rozuměly a konkrétně Evropský parlament vyjádřil svou obavu ohledně postav, stanoviska rady, která by mohla podkopat ochranu eh, finančních prostředků daňových uchazníků a iniciativ pro clearingové členy ACCP. Eh, parlament eh, žádá, aby komise poskytla více kvantitativní analýzu ke všem těmto záležitostem, tak, aby bylo možné posoudit měřítko a důsledky každého návrhu, nástroje pro různé CCP. Příští trialog by se měl konat 17. března. Teď přistupujeme k další diskusi o zprávě k Evropskému Um, semestru pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu za rok 2020 a slovo má zpravodajka Aurora Laluk. Français. Um, j'ai pas vous rappeler le lien entre le dérèglement climatique co se týče vazeb mezi ekonomickým systémem a klimatickými změnami, tak eh, mm, se bylo dokázáno, že náš eh, rozvojový model vlastně ohrožuje naše přežití na planetě. A na základě tohoto konstatování Evropská komise se rozhodla, že bude jinak orientovat evropský semestr. Musíme změnit ekonomickou politiku, eh, podpořit politické úsilí proti eh, klimatickým změnám, abychom zajistili naše přežití na tomto kontinentu a na planetě. Eh, pomocí základních projektů Evropské komise, které se eh, nazývá Zelený díl a má chránit všechny Evropany a také zbytek planety. Tím, že se budeme bránit proti těmto klimatickým změnám. A právě v tomto duchu této nové orientace jsem navrhla zprávu. A tato zpráva byla dána k diskusi. My jsme vyjednávali a pokusili jsme se vyslechnout všechny obavy, které může vyvolat tato nová orientace a integrovat eh, restrukturalizaci eh, i maximum požadavků z různých stran. A nyní tato zpráva, eh, kterou ta kterou komise navrhuje, je výsledkem toho. To není extrémně ekologická, je to linie, kterou nám navrhuje Evropská komise. Přesto mm, se zdá, že v tuto chvíli to nemá souhlas všech eh, politických frakcí. Některé eh, frakce eh, tak nevnímají tu výzvu klimatických změn, někteří nepodporují úplně eh, vizi Evropské komise a um, výbor, kde ta zpráva byla diskutována, má jiný názor k té navrhované zprávě. Oni um, chtějí vědět, zda pa Evropský parlament, který vždy vyzýval Evropskou komisi, aby byla více ambiciozní, mm, jestli bude schopen tedy udělat opak. To znamená navrhnout vlastně krok zpátky ve srovnání se sdělením komise, ve srovnání s um, prohlášením předsedkyně komise a e, také další zprávy v rámci evropského semestru, které byly odhlasovány, kdy byly e, zpravodajové sociálně demokra- sociálně demokratické frakce nebo EPP. Jak vypadá ta jednání. Teď jsme dostali eh, kompromisy nebo alternativy EKR, Renew a EPP. Budeme je studovat a doufáme, že parlament vlastně tentokrát nebude hm, komisi jaksi stahovat dolů. Děkuji vám. A nyní dám slovo stínovým zpravodajím Eniko Giorim. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme pracovali na této zprávě již několik týdnů. Byla to velice obtížná práce a myslím, že jsme se snažili hledat dobré kompromisy a musím říci, že jsme nebyli schopni najít dobré kompromisy. My jsme se pokusili um, zohlednit mnoho požadavků, ale bohužel bylo Mm, vlastně zohledněno velmi málo v té poslední verzi kompromisu. Já jsem měla problémy jak s obsahem, tak s metodologií. A dovolte, abych začala obsahem. Říkáte, musíme přeorientovat evropský semestr. A mm, to si přeje Evropská komise. Ale co vlastně mm, děláte nejen těmi pozměňovacími návrhy, ale také těmi kompromisy byla úplná změna zaměření evropského semestru. Naše pozice byla jasná, my jsme to chtěli, aby to zůstalo nástrojem efektivní ekonomické koordinace. My jsme nebyli proti přizpůsobení a přeorientaci některých eh, věcí, pokud to chcete takto říci. E, směrem k tomu, aby to bylo více zelené. My jsme se dohodli, že Evropský zelený díl musí být začleněn, musí tam být odkazy na to, ale byli jsme proti přidáním zeleného dílu do každého jednotlivého článku této rezoluce. My jsme chtěli streamlining, my jsme k tomu podali návrhy, ale bohužel Mm, s tím jste se nespokojili a chtěli jste změnu toho zaměření. Dále chcete eh, anticipovat mnoha problémů, které nebyly projednány v tomto parlamentu. Skutečně obtížné mm, věci, kde jsme na začátku diskusí, možná v některých rezolucích už máte problémy, otázky, jako je minimální mzda, nezaměstnanost, ale začlenit všechno toto do hlavního zaměření evropského semestru, to není něco, co bychom mohli akceptovat. Takže stručně, co se týče obsahu, toto není vánoční stromeček. Neměli bychom tam pověsit všechno, co je ve vzduchu, ať už v zeleném dílu, v současném formátu, nebo další věci z různých jiných projevů. Protože pokud chceme zodpovědný parlament, pak nesmíme ztratit to původní zaměření, kde potřebujeme tedy řádné financování a rovnováhu. Mm, vy jste mluvili o rovno, nerovnováze těch přebytků, ale mm, také se tam mluvilo o deficitech a s tím souvisejících problémech metodologii. My všichni jsme měli problém v tomto týdnu, že kompromisy přicházely pozdě. Po poslední schůze stínových zpravodajů ve čtvrtek nám bylo slíbeno, že nejpozději do pátku dostaneme novou verzi e, kompromisu. Tu jsme dostali dnes v 15.50 50 a schůze začala ve 4, takže si asi dovedete představit, že jsme se rozhodli na začátku, na základě zkušeností z minulého týdne, vzhledem k tomu, že jsme nedostali nové kompromisy do pátku. S tím tedy se sejít s těmi stranami, kde jsme mysleli, že půjdeme stejným směrem, abychom přišli s novými verzemi kompromisů, které jsme distribuovali před několika minutami hmm, a co já chci požádat vás a strany na levici, vidíte, že mnoho z vašich původních návrhů je začleněno v naší nové verzi. A já stále doufám, že budete souhlasit s těmito body. Pak můžeme mít tedy efektivní rezoluci k evropskému semestru. Nebude to úplně včas, buď to bude v březnu nebo ne, ale Mm, se k tomu nebudeme moci vyjádřit nebo příliš pozdě po projednání v Evropské radě. Ale doufejme, že, se, že dospějete k rozumné, efektivní, zodpovědné, mm, zodpovědnému přístupu a takto budete moci souhlasit s novými kompromisními návrhy. Děkuji. A další stínový zpravodaj za Rinu Engen Inoglu. Paní předsedkyně, já chci především poděkovat všem asistentům, eh, předkladatelům návrhům Lukovi eh, eh, za výbornou spolupráci, minimálně alespoň na lidské úrovni, i když je jasné, že politicky, mm, politickém směřování jsou rozdíly. Jak už bylo řečeno na stínov, mezi stínovými zpravodaji, pro nás mm, ta výchozí zpráva je všechno ale nevyvážená. To se nedá nijak omluvit, je to prostě zpráva Evropského, není zpráva Evropského parlamentu, ale volební kampaně a ta už skončila. Otázka je, jak budeme společně dělat eh, politiku pro Evropu a nikoli volební boj v každé jednotlivé zprávě Evropského parlamentu. Proto bych byl velice rád, kdybychom měli tradiční přístup, mm, pracovní návrhy, bychom věcně pracovali a ukázali občanům, že náš mandát bereme vážně. Eh, my jsme jako Renew rozhodnutí dávat společné návrhy s EPP a mm, tento kompromis s EPP a Renew je důležitý. Obsahuje pozici, která není moje politická linie, ani není součástí eh, mého hm, vědeckého chápání ekonomické a měnové politiky, ale akceptujeme, že tento parlament se neskládá jenom z Renew a EPP, ale i z jiných poslanců. A samozřejmě tento, tyto kompromisní návrhy a názory z našeho hlediska eh, budou rozumně zapracovány. Důležitá je udržitelná politika. To musí být hlavním kamenem eh, této politiky. Musí být mm, financovatelné v krizi. Když je krize, tak trpí planeta i lidé, kteří tam žijí. A není možné říci, že si z aktivismu budeme dělat politiku, která by mohla vést krizi, ke krizi. A pak by nastal ten naznačený scénář. Proto máme ty alternativní kompromisní návrhy, to jste teď dostali, a já vyzývám kolegy z SND a ze Zelených, aby si to přečetli a podívali se na to, že to je, zda to je linie, na které je možné spolupracovat. Já bych byl rád, kdyby v budoucnu to bylo jinak, um, aby se nebudovaly tyto fronty. A na závěr bych ještě chtěl říci, mm, když parlament dospěje k závěru, že um, komise uh, Eh, něco přeje, nebo co by chce komise, ale my máme rozdílené pravomoci. Komise má nějaké e, záměry. Já jsem člen zvoleného parlamentu a e, nechci prosazovat vůli komise. Už nebojujeme volební kampaň, opustíme to a e, v příštích 15 eh, měsících bychom měli najít společnou linii. Děkuji. Ehm, program komise odhlasovali tento parlament. Další eh, řečník je pan Gunnar Beck za ID. My nemáme k tomu žádné poznámky my doufáme, že eh, osvícení nám spadne do klína jako přezrálé ovoce. Filip Lambert za zelené. Ehm, já budu mluvit anglicky. V normální době zprávy z eh, semestru nemají ani hodnotu inkoustu, kterým jsou napsány. Kromě parlamentu to nikoho nezajímá. A to myslím vážně, ani z ostatní členové ekon o to nemají zájem, o to, co říkáme k tomu semestru. Takže semestr probíhá, aniž bychom nějak hm, zohledňovali stanovisko parlamentu. A proto jsem řekl v minulosti, že tady není žádné nebezpečí, kdybychom produkovali hloupou zprávu, že bychom mohli zkusit, aby to napsala umělá inteligence Eh, mohli by tam dát tradiční pozice, EPP eh, Greens, eh, Renew tak dále, napsat to do, dát to do algoritmu a ten by mohl napsat zprávu. O to bychom se mohli pokusit, protože toto je skutečně zvláštní moment. Hmm, mění se tradiční politika navržená Evropskou komisí. Možná by stálo za to, aby tentokrát parlament signalizoval svůj souhlas s novou politikou komise. K věcné podstatě. Buď se domníváte, že hlavní hrozby společnosti je mm, sociální a ekologická časová bomba a chcete, abyste tyto dvě hrozby vlastně vedly tu vaši politiku, anebo věříte, že hlavní hrozba pro naši společnost je rozpočtová nedisciplína. Já vám řeknu, že pokud by Winston Churchill v létě 1940 posuzoval rozpočtové a ekonomické parametry, tak by už dále proti Hitlerovi nebojoval, protože to nedávalo ekonomický smysl, ani rozpočtový smysl. Ale samozřejmě šlo o něco mnohem důležitějšího a proto si myslím, že jsme ve podobné situaci. Ne, že by nás ohrožoval Hitler, ale jsou ohroženy společnosti. A proto musíme rozhodnout, co bude vést naše politiky dál. A ta debata je o tomto. Já chápu. EKR, EPP, Renew, kteří říkají, neměli bychom se vzdávat myšlenky, že semestr by nám měl pomoci spojit rozpočtové ekonomické politiky. To e, sdílím. Máme společnou měnu a e, jednotný trh bez federálního státu, tak potřebujeme nástroje konvergence a semestr je jedním z těchto nástrojů, takže s tím souhlasím. Neměli bychom se toho vzdávat. Přesto jak bylo řečeno, vazba mezi ekonomickými politikami a hrozbou a potenciálními řešeními je jasná. Můžete říct, dobře, uděláme semestr na jedné straně a zelený díl na druhé straně. Ale tyto věci musí být v souladu a to, o to jde. Kolik sladění tady chceme vidět? A tady je nesouhlas, to je evidentní. Já jsem křesťan, měl bych věřit v zázraky, ale v zázraky v politice nevěřím. Pro mě by byl zázrak, kdyby parlament se zamyslel ehm, nad e, to, e, tou vůlí e, Evropské komise v té nové rovnováze, že já jsem vůbec nebyl překvapen diskuzemi stínových zpravodajů. Připravuje se nový kompromis, jsem ochoten se na to podívat. Samozřejmě nejsem sektář, ale musíme být seriózní. Buď je to základ k diskusi, nebo ne. Pokud ne, tak pak můžeme změnit názor výboru Ekon zítra, nasovat zítra. Pokud chcete seriózní diskusy, tak samozřejmě na to musíme mít čas. Takže já jsem trošičku zklamaný ne překvapený, ale zklamaný tím, že tady eh, je jaksi nový vítr od Berlemontu, mm, který vane některými výbory, myslím i Envy, a tento nový výbor, jak se, eh, nový vítr má jaksi problém mm, vstoupit do těchto dveří, což je sice izolačně dobré, ale já bych si přál trošku čerstvého vzduchu a jsem připraven k diskusi, jsem připraven hledat nové kompromisy a měli byste nám dát čas, pokud ne, tak dobře, čísla máte, máte pravicovou většinu v Ekon, já jsem na to zvyklý. Můžeme tak pokračovat ještě pár let a pak se to změní. Děkuji, Eugene zika EKR. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme měli několik zajímavých diskusí v uplynulých týdnech ale na stínovém zasedání nebo zasedání stínových zpravodajů jsme nenalezli rovnováhu. Je zjevné, že kamenem úrazu v tomto případě je otázka, eh, jak a pokud vůbec promítnout zelenou dohodu do eh, semestru. Eh, evropský semestr je úkolem pro členské státy, pokud je o koordinaci rozpočtových a Eh, fiskálních politik. Měli by v tom pokračovat, ale neznamená to, že mm, máme ignorovat zelenou dohodu. Ale pro mě to znamená, že pokud zelená politika a zelené investice mají být eh, promítnuty tak eh, musí eh, zapadat do stávajících fiskálních pravidel, stejně tak jako ostatní výdaje a musí mít správné ukazatele, musí být eh, měřeny. Pokud tomu tak nebude, tak zničíme jak proces ekonomické zprávy, tak i investice do zelené dohody pokud členské státy nebudou mít eh, zdravé veřejné finance, tak nemůžeme investovat do zelené dohody. Eh, zasedání nových zpravodajů ukázalo, že místo pragmatického přístupu naši kolegové, zejména eh, z levicových stran, je tady hrozba určitého oslabení ekonomické politiky, ale dohody tady slouží k zneužití, pardon, k, k obraně proti oslabení fiskální politiky pravicové strany se zachovaly mnohem odpovědněji zodpovědněji. Ve zprávě je více částí, které považuji za problematické, například podpora dávek v nezaměstnanosti, integrace ESM do komunitárního AKI anebo podpora EDIS. To vše by znamenalo morální hazard a také negativní pobídky, které by mohly ohrozit eurozónu nebo zničit eurozónu. Jelikož nesouhlasím s přístupem paní zpravodajky, tak budu hlasovat proti většině kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Nyní má slovo Jose Kušmau z GUE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se na této zprávě podílel a patřím ke skupině, která umožnila největší počet ústupků nebo kompromisů, eh, musím eh, uznat, že mám nyní potíže s tím, že některé frakce nebyly ochotny eh, přistoupit na kompromisy a učinit krok směrem k ostatním frakce eh, Renew, obnova, hm, tento postaj zaujala, eh, vyšla vstříc ostatním a eh, také prosadila mnoho změn, my to víme. Řada kompromisních pozměvacích návrhů upravených se týkala, upravených Renew se týkala i našich návrhů, ale ostatní frakce by nejraději byly sepsali novou zprávu a to skutečně přesahuje to, co považuji za normální. Samozřejmě každá frakce má svoji váhu, ale eh, absolutní eh, váhu nemá zde nikdo v parlamentu. Navíc jsem poněkud udiven, zjišťuji, že pro některé frakce formulace, které již byly přijaty tímto parlamentem, například eh, o problému daňových eh, eh, závodů a daňového dumpingu. To už bylo přijato v Ekonu. A tyto formulace byly také přijaty ve Štrasburku, ale najednou eh, jsou odmítány, aby byly přijaty do této zprávy. Najednou to nejde. Najednou je nechceme přijmout a zapracovat do zprávy. Jak máme tedy dosáhnout pokroku, když odmítáme to, čeho, nebo k čemu jsme se zavázali a přistoupili nedávno. Jde například o zelenou dohodu. A to je důvod, proč se moje frakce nyní odstala ve zcela neobyčejné situaci, že musíme uvádět eh, citáty předsedkyně komise, které jsme sice nepodpořili, ale nyní je podpořit musíme, protože eh, prostě konstatujeme, že eh, tato nová zelená politika je zdrojem našeho růstu. A tato myšlenka byla vítána, dokonce jí bylo tleskáno. Všechny velké frakce na plenárním zasedání to vítali, ale zjevně tak činili pouze v zájmu propagandy a e, zřejmě nejsou ochotny e, na základě toho realizovat e, ekonomickou politiku. A tady je nutno, aby parlament sehrál svoji roli. My tedy odmítáme návrh, respektive jsme toho názoru, že Nová dohoda by měla eh, inspirovat všechny politické aktivity a nová dohoda by měla být vnímána jako určitý dovětek všeho. Není to náhrada dosavadní ekonomické politiky. Dosavadní ekonomická politika musí být také financována. Musíme hovořit o efektivitě eh, hospodářství a proto eh, jsou ty formulace tak opatrné. Eh, mnohdy pouze opakujeme závěry Evropského fiskálního, Evropské fiskální rady, a mm, tedy není to velmi ucelené a příliš opatrné. Děkuji. Vidím, že se hlásí Fernández Konas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, my se nacházíme eh, v debatě o velmi důležité zprávě. Cílem této zprávy je eh, strukturovat debatu o hospodářských politikách Evropské unie. Pokud se v nejbližších hodinách v této věci nic nestane, tak eh, asi náš výbor zprávu nebude moci přijmout. Vidíme eh, očividně, že Evropský parlament nezaujímá žádné stanovisko k přepracování semestru. A mám za to, že bychom měli tedy učinit krok zpět a pouvažovat o tom, co se právě nyní odehrává, protože nyní je důležité, abychom evropský semestr implementovali, uskutečnili, aby vlastní iniciativa evropského semestru prostoupila všemi aktivitami a abychom eh, také do strategie Evropské komise zapracovali i eh, ekologické úvahy eh, tak jak ehm, to předepisuje pařížská dohoda. Myslím, že bychom to celé měli ještě přehodnotit. Já jsem se podíval na kompromisní návrhy EPP a také Renew a jsem poněkud překvapen že shoda SAD s, s eh, frakcí Renew a dalšími, pokud šlo o e, volbu paní předsedkyně von der Leyen, e, najednou jaksi zaniká, ztrácí se a když jde o konkrétní politiku, tak tady e, žádná shoda nepanuje. Není tady například zmínka o sociálním pilíři, ale eh, v uplynulém legislativním období eh, Evropská komise eh, sociální pilíř schválila, odsouhlasila. Naše frakce je konstruktivní, snažíme se o kompromisy, ale není možné přistoupit na text, který zdaleka nedosahuje těch kompromisů, které jsme přijali v červenci. A tady mám na mysli i zprávu o zelené zelené dohodě anebo, na, e, e, anebo ekono, ekologickou strategii pro Evropskou unii. E, můj kolega Gušma právě konstatoval, že dokonce není zmíněna ani předsedkyně Evropské komise, na to se zcela zapomnělo. que claro, de que el semestre no Je jasné, že evropský semestr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 ani v návrhu eh, Renew a EPP nejsou ani eh, zmíněny eh, další akty, například balíček dvou a šesti právních aktů. Flexibilita, kterou požaduje EPP a Renew, ehm, rovněž ehm, není obsažena v textu. Mám tedy dojem, že bychom měli velmi pečlivě celý text od základu přepracovat. Eh, Parlament eh, potřebuje eh, zaujmout stanovisko a musíme podpořit úsilí kolegyně paní Leluk a naše frakce už projevila mnoho ochoty ke kompromisu a navíc chceme i poděkovat členům GUE a zeleným, eh, kteří byli ochotní eh, ke kompromisu. Máme ještě několik hodin čas eh, se dohodnout, ale v této chvíli moje frakce nemůže přistoupit na takovýto text, který vůbec neodpovídá tomu, co EPP a Renew schválili v uplynulých zprávách. A navíc to ani neodpovídá tomu, co bylo přislíbeno komis- předsedkyně předsedkyní komise, když eh, nastoupila do své funkce. Není tady zmínka o sociálním pilíři a pouze je tam eh, příslip flexibility pro ty nejbohatší, ale nikoli pro ty, kteří eh, tu flexibilitu skutečně potřebují. Dobře, máme ještě několik hodin k dispozici. Nevím, jestli snad bude ještě možné dosáhnout dohody či shody. My jsme byli připraveni a ochotní, to signalizovala i naše zpravodajka. Byla ochotná ke kompromisům, šla daleko v tomto ohledu, ale je nutno, aby EPP a Renew e, svůj postoj e, přehodnotili, protože nemůžeme přijmout text, který ani zdaleka neodpovídá tomu, co bylo přijato v minulosti. Eh, máme tady ještě další požadavek v rámci Kajstia Margarita, Margarina. Omlouvám se. Ano, děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co jsme slyšeli od Honas a chtěla bych zdůraznit, že Evropský parlament by měl dospět ke stanovisku o evropském semestru. Co tady vidíme? ostatní instituce, zejména Evropská komise, jsou eh, otevřené vůči tomu, aby se znovu eh, otevřel ten koncept evropského semestru. A je trošku škoda, kdyby se Evropský parlament z této diskuse stáhl. Myslím si, že to není správné použití pravomocí parlamentu. Výbor pro rozpočet právě schválil své stanovisko o evropském semestru. A e, ve zprávě je celá řada bodů, které bych tady také ráda zmínila. E, myslím, které jsou obsaženy v té zprávě. Jsme velice rádi, že komise bude předkládat nový návrh a zcela jasně říkáme, že si uvědomujeme, jaký význam mají SDG v zprávách konkrétních pro jednotlivé země a že je tady zvláštní zmínka o pařížské dohodě. Totež se týká Evropského pilíře sociálních práv a e, také další, nového systému Evropu e, pro e, při, do, pro eh, pomoc v nezaměstnanosti, pro dávky v nezaměstnanosti. To je něco, co Evropský eh, výbor, výbor Evropského parlamentu pro rozpočet schválil velkou většinou a proto já na to tady poukazuju. Myslím si, že Evropský parlament musí vypracovat své stanovisko, nesmí provrhat své pravomoci v této oblasti evropské politiky, jak tady právě bylo řečeno. Ehm, vůbec nejde o to, že by snad evropský semestr nebyl důležitý, naopak jedná se o mechanismus, který tady máme a musíme zajistit, aby také eh, evropské členské státy dostávali svým závazkům. Proto si myslím, že je zcela logické, že by zpráva tohoto druhu měla být schválena, včetně zmínky o nových výzvách, o čem tady vlastně hovoří samotná komise, což řekl i José Kuzmaos nakonec. Nemyslím si, že by si kdokoliv z nás myslel, že bychom mohli mít nějaký paralelní mechanismus pro sociální eh, práva nebo SDG. Ne, já si myslím, že musíme najít způsob, jak zaintegrovat tyto cíle do stávajícího mechanismu, aniž bychom příliš měnili jeho podstatu. Pak je tady ještě další požadavek. Promiňte, že se nyní vyjádříme v maďarštině. Kdo kolik kompromisů učinil, je zcela jasně vidět. Stačí ty změny prostudovat. Ty, které eh, frakce a strany předložili. Myslím, že není nutno eh, uspořádat soutěž eh, o tom, kdo kolik centimetrů ustoupil. Myslím, že všichni byli ochotní ke kompromisům a všichni byli pro pozměňovací návrhy, protože my jsme skutečně z tohoto textu chtěli vytvořit ehm, kompromisní návrh, který ehm, obra, bude obrážet eh, současný stav, také eh, zelenou dohodu, eh, sociální odpovědnost, význam sociálních práv ale myslím, že bychom tam neměli vnášet témata, o nich jsme zatím ještě nediskutovali. Například daňová politika. Již v kompromisech eh, se říkalo, že stávající pravidla je nutno odstranit a že je nutno v daňové politice přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou. A pak ještě jedna věc, která zůstává v textu navzdory našim ústupkům. kde jde o takzvané zlaté pravidlo. Pokud bychom s tím souhlasili, pak by naši občané kteří se zajímají o hospodářství a kteří čtou noviny a také odpovědní e, politici a ekonomové, kteří naslouchají e, Světové bance, Měnovému fondu a tak dále. Takže e, když to budou číst, tak si budou myslet, že jsme zešíleli, protože co tady předvádí Evropská komise? Eh, hovoří o eh, růstu, ale eh, my bychom mohli hovořit téměř o nulovém růstu a měli bychom proto projevit odpovědnost. Například ve vztahu k tomu, na čem jsme se ještě neshodli. Tyto věci, na kterých jsme se neshodli, bychom neměli považovat za realitu. Paní předsedkyně, já jsem přítomná, zítra je hlasování, já jsem ochotna dnes pracovat déle. My jsme přistoupili na kompromis. My jsme předložili eh, změny, které mají povahu kompromisu, protože chceme prokázat, eh, že uvítáme pokud Evropský parlament zastávající ekonomické situace eh, zaujme eh, správné stanovisko k evropskému semestru a k tomu eh, vítáme, respektive zveme i levici jako partnera do diskuse. Děkuji. Děkuji a teď má slovo paní zpravodajka. Euh, Já nechci opakovat to, co už bylo řečeno. Myslím, že to bylo velice jasné k tomu, že tato zpráva není uh, eh, celká, že to byla um, eh, práva, která by vydala, co chtěla Ruská komise. Mm, my uh, jsme chtěli jednodušenou streamline zprávu. Všechny ekologické otázky měly být v jednom kompromisu. To bylo. EPP požadovalo, aby se tam nezmiňoval Green Deal v každém odstavci. To tam bylo. A tak to bych mohla pokračovat celé hodiny. E, otázky e, daní. Kde by mohly být největší kompromisy? K textu, který byl odhlasován většinou Evropského parlamentu. A to nestačilo. Po každé, co jsme se pokusili najít kompromisní řešení, tak eh, to nikdy nestačilo. Co se týče lhůt, tak se nám um, s novým po, uh, tak se nám podařilo najít nový, s novým návrhem nový kompromis na poslední chvíli a proběhla výměna v poslední chvíli. A um, pak byl problém tedy pokračovat v jednání. Bylo rozhodnuto ve čtvrtek. My jsme očekávali, že budeme kontaktovat eh, kompetentní osobu, mm, abychom se dohodli a nakonec tam nikdo nebyl. Možná to bylo nedorozumění, možná zrovna ten člověk odjel. To se stává, to není problém. Ale my jsme v podstatě už neměli jinou možnost. Vy dobře víte, že ten kompromis tam je, to, co mm, jste navrhli a budeme o tom jednat až do poslední chvíli. My jsme akceptovali všechny požadavky, které byly položeny do posud. Jinak už k tomu nechci nic dodávat. Já myslím, že nás už to řekl jasně, že e, nemůžeme zacházet dál než e, ten kompromis, který byl odhlasován. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A my... Aha, ne, tím ještě schůze nekončí. Aha, máte pravdu. Tato diskuse tím skončila, ale máme samozřejmě <clears throat> další bod. To byla velice intenzivní rozprava. A další je Ehm, kontrola aktů přenesené pravomoci a prováděcích opatření a předpokládá se výměna názoru o aktu přenesené pravomoci o tržním riziku podle nařízení o kapitálových požadavcích a o dalších připravovaných akcích v přenesené pravomoci. OK. Dobře. Eh, jedná se tedy o kontrolu aktů v přerozené pravomoci. Eh, je to eh, kont 31 a první, vlastně je to v nové legislatuře, přičemž Samozřejmě, že Econ věnuje velkou pozornost efektivnímu používání svých kontrolních pravomocí, pravomocí Evropského parlamentu, zejména technických aktů a proto je to velice důležité, aby bylo možné kontrolu efektivně provádět. Také v novém mandátu výbor Econ chce pokračovat konstruktivním dialogem s komisí a s evropskými orgány dohledu. Dnes budeme pokračovat v diskusi o CRD, CRR a zaměříme se na eh, akt v delego- přenesené pravomoci o tržním riziku, který komise přijala 17. prosince. Tento akt je velice důležitý, protože nejenom doplňuje, ale přímo mění Ehm, znění eh, aktu na první úrovni CRR a je to také první krok, aby bylo možné zavést nová opatření pro vyhodnocení a pokrytí tržních rizik. Navíc eh, se tady přikratňují regulatorní technické standardy RTS a ty první se týkají eh, mapování derivativních transakcí, kde EBA nedávno ukončila svůj návrh a druhý je RTS o kritériích, aby se definovala odpovědnost vedení a kontrolních funkcí, přičemž tady EBA zahájila konzultace. Ráda bych uvítala Natáli Berger, která je vedoucím oddělení DI, DG FISMA a Larsa Overbaje, který je vedoucím eh, v oddělení pro metriku pro eh, řeze, měření rizik v EBA. Ráda bych vás požádala, abyste eh, stručně uvedli diskusy a nemělo by to trvat dále na pět minut. Proto si myslím, že nejprve bychom si měli poslechnout komisi a pak eh, budeme mít možnost vědět, jaké jsou hlavní otázky v tom přen, aktu přenesovém pravomoci a tržních rizicích a pak bude diskuse. Děkuji, takže paní Beržer. Děkuji. Nejprve bych chtěla připomenout, že eh, Bazilejský výbor o bankovním dohledu revidoval významným způsobem rámec tržních rizik, učinil tak v roce 2016 a říká se tomu hlavně Eh, základní revize Trading Book FRDB a je to hlavně eh, součást opatření po krizi. V souvislosti s touto revizí Bazilejský výbor publikoval revidovaný standardizovaný přístup k tržním rizikům. A my navrhujeme, abychom do evropského práva zavedli nové revidované standardy a máme tady navrhovaný balíček z listopadu 2016, kde se uspůsobuje vlastně mění nařízení o kapitálových požadavcích. Nicméně vyjednávání o nařízení o kapitálových požadavcích pokročila už hodně dopředu a, dokonče, a byla ukončena v lednu 2019 a tehdy vlastně bazilejský výbor provedl další významné změny standardů. A na, základ, na tomto základě zákonodárci se rozhodli, že použijí nový standardizovaný přístup, který se nazývá alternativním standardem standardizovaným přístupem v rámci CRR 2, aby týká se to hlavně účelů výkaznictví ohledně těchto rizik. A mandát má komise, aby mohla příslušným způsobem modifikovat CRR tak, aby bylo možné provádět, eh, eh, implementovat pravidla z Bazileje na základě legislativy na druhé úrovni. Týká se to tedy nařízení o kapitálových požadavcích. A tato novelizace je vlastně podstatou toho aktu delegované pravomoci, který dnes tady prezentuji. Důvod, proč vlastně jsme eh, sem vzali ty neesenciální ne, ne, ty prvky eh, z bazilejského aktu, protože v té době, kdy legislátoři, legislátoři končili ten svůj balíček, tak vlastně bazilejský výbor už skončil s touto prací. Čili jedná se o akt přenesené pravomoci. Výsledek je, že my ho vlastně implementujeme pro účely výkaznictví a bude následovat implementace základní revize takzvané trading book pro účely kapitálových požadavků a to v kontextu nových legislativních návrhů, které budou schváleny později v tomto roce. V důsledku toho v tomto aktu v přenesené pravomoci všechny instituce Evropské unie unie, které mají tuto trading book, budou muset aplikovat tento akt pro výkaznictví, pokud nebudou ehm, vyňaty z konkrétních požadavků na tržní riziko. A legislátoři se rozhodli, že tady bude určitá mes pro tuto výjimku a ta mes je, ten práh je poměrně vysoký. Pod 500 milionů euro obchodních instrumentů podle tržní obcho- eh, dohody a to znamená vlastně, že jenom banky, které mají eh, velké vlastně obchodní knihy, eh, budou, z toho, budou muset to dělat. A jak už eh, bylo napsáno v interinstitucionální dohodě o lepších právních úpravách, my jsme konzultovali experty z členských států ohledně aktu prenesené pravomoci, také jsme konzultovali parlament, organizovali jsme dvě schůze skupin expertů. Jedna se konala 13. června a druhá 26. listopadu a účastnili se toho také představitelé sekretariátu, byl tam také tedy výbor ekonu tímto způsobem zastoupen. Také jsme měli veřejnou konzultaci na to zacílenou a provedli jsme také neformální konzultace, protože zainteresované strany chtěli nám sdělit své názory během přípravy aktu v přenesené pravomoci. Dostali jsme osm odpovědí od finančních institucí a asociací fin- finančních institucí. Vzhledem k tomu, že ta celá záležitost má vysoce technický charakter, nepřekvapuje, že jsme nedostali odpovědi, abych tak řekl, od širšího Eh, eh, širšího, eh, širší řady respondentů. Někteří respondenti přišli s velice užitečnými návrhy. Někteří dokonce navrhli úpravy návrhu aktu v přenesené pravomoci. Někteří zase navrhovali, jak lépe to dát dohromady s bazilejskými standardy. Návrh tedy delegovaného aktu. My jsme zapracovali připomínky do aktu eh, v přenesené pravomoci v té míře, eh, v jaké ty návrhy eh, se týkaly mandátu a na tom chci trvat protože my jsme dostali určitou zpětnou vazbu. Například jsme byli žádáni, abychom dále modifikovali akt přenesené pravomoci, ale to jsme nemohli zapracovat, protože se toho netýkalo eh, zmocnění, kterého se nám dostalo od zákonodárců. Proto tyto připomínky jsme nemohli zapracovat. Navíc eh, jsme také získali připomínky od podskupiny EBA o tržních rizicích. Pokud jde podstaty věci, tedy změny, pokud jde o nařízení kapitálových požadavků, které tento delegovaný navdělá, se týká toho, aby se zlepšila vlastně ta senzitivika pro rizika standardizovaného přístupu. Za tím účelem je tady revidované eh, eh, kolektivních invest, eh, kolektové řečení i kolektivních institucí, které, eh, které investují a kromě toho se tady také eh, stýká kurzního rizika a rizika eh, úvěrových rozdělení. To všechno je třeba proto, aby bylo možné také implementovat finální standardy týkající se tržních rizik, tak jak to v roce 2019 schválil Bazilejský výbor. Je tady politická dohoda o CRR 2 a proto e, akt v přenesené pravomoci to implementuje v souladu s bazilejskými standardy tak, aby bylo možné ty výkazno, výka, požadavky na výkaznictví včas implementovat. Jak určitě víte a jak jsem na začátku také stručně zmínila, e, my přijdeme s legislativním návrhem CRR 3 a budeme chtít zapracovat ty konečné bazilejské standardy a budeme je uplatňovat Evropské unii. A je, bude se to týkat tedy eh, kapitálových požadavků, tak aby to by byly patřičně odráženy. Budeme samozřejmě také sledovat vývoj ve významných jurisdikcích, pokud se týká eh, implementace FRDP pro eh, účely kapitálových požadavků. Máme také určitá Eh, doporučení od evropských bankovních orgánů, pokud se týče zase implementace, eh, protože oni reagovali na naši požadavku z, eh, z mm, mm, v prosince a v létě jsme dostali doporučení EBA a přihlédneme k ním, proč eh, plus tady je tady také zpětná vazba eh, od konzultace. My jsme totiž uspořádali velice širokou veřejnou konzultaci, ta byla dokončena na začátku tohoto roku a získali jsme více než stovku odpovědí. Nakonec, to už je úplně poslední věc, chci jenom poznamenat, že instituce budou schopny splnit své požadavky na výkaznictví tohoto aktu, až Evropská bankovní autorita sfinalizuje technické standardy. To se týká i šablon a instrukcí pro výkaznictví. EBA má tyto technické standardy předložit komisi, má to učinit do 30. června tohoto roku. Eh, plánujeme také zveřejnit oba akty zároveň a uplatnit také ten a, eh, a uplatňovat eh, delegovaný akt šest měsíců poté, co tyto dva legislativní akty vejdou v platnost. A teď se těším na vaše poznámky a teď má slovo pan Urban. Děkuji vám, děkuji za pozvání. Já si velmi cením toho důrazu, který klade parlament na eh, aktiv přenesené pravomoci. Je to eh, důležité z hlediska implementace a eh, banky. My jsme již získali dobrý přehled těch dvou témat, totiž implementace standardizovaného přístupu k rozsahu úvěrového rizika protistrany a také pokud jde o riziko. Pokud jde o delegovaný akt, tak to již um, referovala Natali dostatečně, ale my uh, se toho také dotkneme. Pokud jde o uh, standardy SACA, tedy SACCR, uh, k tomu jsme měli um, lhutu, která byla velmi ambiciozní, ale slíbili jsme komisi, že to koncem roku uzavřeme. My jsme předložili celou řadu pragmatických eh, řešení, jak eh, definovat eh, pozice a jak naložit s negativními položkami, to nelze zachytit v rámci přístupu SACCR. Mám-li zdůraznit jednu věc v této práci, tak bych řekl, že eh, jsme postupovali v souladu s bazilejskými standardy, eh, které tedy předkládají pragmatické rozumné řešení, zejména pokud je o negativní úrokové sazby a také jsme zdůraznili eh, priority v této práci a to je vlastně poprvé, co tak přistupujeme k rozsahu úvěrového rizika protistrany. Pokud jde o eh, materiální riziko a standardy SACCR, tak zatím eh, jsme ještě v rané fázi. Konzultace skončí v, ve středu. Eh, provedli jsme několik změn v článku 72. Museli jsme vytvořit nový návrh Některá kritéria, která již existovala v RTS, byla nyní přímo zapracována do směrnice a proto jsme museli aktualizovat původní návrh RTS. Dále je nutno si uvědomit, že vzhledem k tomu, že jsme se přesunuli od technických standardů do CRD 5, ke konci roku 2020, kdy bude muset být transponován tento mezinárodní zákon, tak chceme zdůraznit, že je zde také propojení s IFR a IFD a to by mohlo vést také k určitým nestrovnalostem eh, při implementaci ustanovení do národních práv. Pokud jde o obsah. Myslím, že mandát je poměrně jednoduchý, jde o poskytnutí nové sady definic, zejména pokud jde o managementskou odpovědnost a materiální obchodní nebo podnikatelskou jednotku nebo významný dopad na rizikový profil instituce. Dále eh, je nutno zdůraznit, že se domníváme, že identifikace výsledku předchozí RTS, která je v platnosti od roku 2014, je přiměřená a měla by být zachována. A navíc eh, většina kvantitativních a kvalifikativních většina kvalitativních a kvantitativních kritérií stávajícího RTS zůstala zachována. Poslední část se týká požadavku eh, odměňování v rámci CRD a to se má vztahovat vše, na všechny instituce bez ohledu na velikost. Uvědomujeme si, eh, že jsme již obdrželi eh, výzvy k zjednodušení, respektive k zjednodušenému identifikačnímu procesu a to také samozřejmě podléhá připomínkovému řízení musíme také zmírnit naše očekávání, protože si myslím, že není zcela eh, možné naplnit všechna očekávání, ale mm, vezmeme to určitě v potaz. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní máme poslední řečníky v rámci diskuse a první je Danuta Hübner, EPP. Děkuji. Já mluvím jménem Otmara Karase, který je PP e zpravodajem eh, na eh, CB5 a C2 eh, TS. A on tady není, ale chtěla bych se vyjádřila ke třem věcem a položila šest otázek. Zdůrazňuje význam zlepšování sas revize, a mm, mm, předání návrhů parlamentu radě, také zkrácení období na jednoho měsíce na tři měsíce. To bylo také vyškrtnuto, i když ten návrh je stejný jako ten, co poskytl ESOS také. E, chci poděkovat zástupcům komise EBA e za to, že mezi nás přišli a díky tomu můžeme plnit e, naši povinnost kontroly také vidí pro určitý pokrok, ale i spoždění a jsou stále otevřené otázky od července 2018. Chce eh, se zmínit, eh, zmínit tři věci. Delegované akty, tržní rizika. Věří, že delegované akty jsou neobvyklé, nejenom, že nahražuje, ale přepisuje eh, text CRR a level 1 což je příliš pozdě a v každém případě je to pouze první krok vzhledem k tomu, že kapitálový požadavek bude zaveden v CR 3 a otázky jsou následující. Vzhledem k tomu, že článek 3, 5 eh, a i nespadá pod to posílení, otázka je, zda komise soudí, že to bude představovat problémy, že to nebylo možné zavést novou, nové korelační hodnoty, hodnoty, které by odpovídaly novému věrovému indexu podle tohoto nového akta a dále eh, zda bude třeba nových korekcí a na EBA. Mm, datum aplikace povinnosti reportingu podle článku 4.30.31.3.21 místo toho, místo prosince 2020, když je to nyní delegovaný akt. Druhá věc se týká posledního návrhu EBA a mapování některých transakcí jako rizikových kategorií. První otázka na komisi. Zda komise provede konzultaci před přijetím delegovaného aktu a nebo soudí, že konzultace EBA byla dostatečná. Druhá otázka může komise vysvětlit, do jaké míry a v jakých oblastech se odchýlí od eh, konečného návrhu e TS poslední návrh, eh, otázka k návrhu RTS, kontrolní funkce manažerská odpovědnost. Zda EBA může vysvětlit, zda, a to jste myslím udělali, ale stejně to musím ještě přečíst, zda zváží princip přiměřenosti, aby eh, se vyhnula zbytečnému administrativní zátěži menším především menším institucí. A poslední otázka je pravda, že komise potvrdila žádost EBA prodloužit časovou, časový harmonogram do června 2020. Děkuji. Myslím, že můžeme všechny ty otázky se skupit dohromady. Pan Fernandez z SND. Děkuji. Já asi se eh, neodchýlím příliš od toho, co řekla Danuta, která nahrazovala zpravodaje. Hmm. Bylo, eh, znamená to, že tento delegovaný akt 3.2 eh, CRR a podle toho um, odpovědnost úrovně 2 by se mohly rozšířit, což by mělo přímý dopad na legislativní kapacitu parlamentu a vyvolalo by to změny v nařízení úrovně 1. Já potvrzuji otázku, kterou položila Danuta. Otmar, chci se zeptat komise, zda si myslí jako my, že je dobré rozšířit působnost tohoto, nebo ne. A nebo co se týče revidování kapitálových požadavků podle bazilických doporučení, zatímco budeme čekat na legislativní návrh komise. Já se chci zeptat komise, co soudí o skutečném dopadu těchto delegovaných aktů kapitálových požadavcích a jaký bude efekt na návrhy na příští měsíce. Děkuji. Miliké Leher. Renew. Děkuji. Já jsem řekl na úvod, Karol Nachtigal je zpravodajkou, omlouvá se, že tady není. Požádala mě, abych přečetl její komentáře. Revidovaný návrh revize byl zveřejněn v lednu 2019, ale bylo to příliš pozdě, abychom mohli začlenit do, eh, dohody, to do dohody o bankovním balíčku v minulém roce. Tento delegovaný akt o tržním riziku je důležitý, protože navrhuje text na úrovni 1. Během finanční krize regulační rámec nebyl jasný a spíše dával bankám pobídky volit mezi eh, bankovním svým a obchodování podle nejvýhodnějších kapitálových dopadů. Vzhledem k dalším revizím alternativního standardizovaného přístupu považuji tento delegovaný akt o tržních rizicích jako za první krok správným směrem nezavádí ještě závazné kapitálové požadavky, ale eh, má operační požadavky. Očekává se, že delegovaný akt pro závazné požadavky na tržní rizika bude prezentován v červnu 2020 a to nejpozději. Chci položit jednu otázku. Delegovaný akt komise specificky zmiňuje, že nemůže eh, zmínit nové korelační hodnoty eh, kredi, eh, rizikových faktorů. Jak to nejlépe implementovat? Počkat na CCR, CRD revizi při implementaci Bazileje 3, 5, anebo je tady nějaké jiné řešení? Z mé strany já plně podporuji delegovaný akt. Nevidím důvod mít námitky. Ty další delegované akty RTS, mapping, derivativní transakce, TS, manažerská odpovědnost. My bychom chtěli finalizované, delegované akty, než se k tomu vyjádříme. Děkuji. Máme tady několik kolegů, kteří tady nejsou, takže ne, takže ty to tři otázky. Dávám slovo komisi, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve se zmínila o té obecné otázce mandátu nebo zmocnění. Je to opravdu trošku neobvyklý delegovaný akt, protože zákonodárce se vlastně rozhodl, že bude požadovat, aby komise postupovala eh, s pozměňovacími návrhy neesenciálními eh, aspekty toho bazilického aktu. A spolu zákonodárci se rozhodli, že určí termín pro komisi, dokdy má ten úkol dokončit. A to bylo přijetí vlastně delegovaného aktu do konce roku 2019. A tím, že tedy byl přijat tento akt přenesené pravomoci, si nemyslím, že bychom šli za rámec našich kompetencí, zmocnění našeho mandátu, ale že naopak ten mandát plníme, který jsme obdrželi od spolu zákonodárců. A můžeme tedy také vidět důsledky limitů eh, tohoto mandátu, ukazují to ty otázky, které tady byly položeny ohledně korelací, nastavení nových korelačních hodnot, protože to opravdu byla problém. O tom se hovořilo v článku 3, 2, 5 i A. A my jsme se tím zabývali, protože by to bylo bývalo užitečné, kdybychom byli, bývali mohli nastavit tyto korelační hodnoty. Nicméně, když jsme tu věc zkoumali, tak i když z technického hlediska to bylo proveditelné, byli jsme velice opatrní, abychom opravdu nešli za rámec našeho mandátu. A proto v tomto aktu přenesené pravomoci nevidíme nic, co by se týkalo korelací. Pak je tedy otázka, protože komise nebyla zmocněna k tomu, aby takto mohla jednat, a to je velice relevantní otázka, tak jak se to tedy bude dál dělat v praxi? Jak se bude postupovat v praxi? Samozřejmě, že to se bude řešit v rámci CRR 3. Tudíž budeme to řešit eh, legislativním návrhem. A v mezidobí, pokud jde o specifické indexy korelační, pak si myslíme, že banky budou schopny postupovat na základě rozhodnutí eh, dohledových orgánů nebo jejich schválení. Čili to se bude dělat eh, případ od případu spolu s, na, ve spolupráci s národními orgány dohledu. Ale my jsme nemohli eh, toto udělat, protože kdybychom to byli udělali, byli bychom přesáhli náš mandát a byli bychom přesáhli také specifické požadavky spolu zákonodárců. Děkuji. Ještě omlouvám se, omlouvám se, eh, protože byla tady další otázka a ta se týkala analýzy dopadu eh, delegovaného aktu na požadavky na kapitál. My jsme nebyli schopni vlastně ještě ten delegovaný akt spojit i s hodnocením dopadu, protože jinak bychom nebyli, dodrželi termín, eh, který nám stanovil eh, zákonodárce. Byli bychom museli si vyžádat technickou eh, doporučení ze strany EBA a to se nedalo zařídit během šesti měsíců. Tudíž teď vyhodnocujeme dopad posuzujeme dopad na základní, na FRTB, tak, abychom mohli připravit eh, legislativní návrh už v kontextu CRR 3. Tam už pak eh, budou všechny ty odezvy, analýzy a pak se s tím budeme zabývat tak, abychom nakonec nabídli určité alternativy a pak tedy už eh, navrhneme legislatoru, co dělat dále. A to už se bude dělat na základě už plného posouzení dopadu a to samozřejmě zase bude založeno na technickém eh, posouzení EBA a zase tomu předcházelo do posouzení posouzení dopadu. A my také jednáme na základě odpovědí, které jsme dostali eh, během eh, naší široké veřejné konzultace. Posouzení dopadu se tedy dělá a bude tady a bude doprovázet legislativní návrh CRR3. Děkuji vám. Děkuji, mnohokrát děkuji EBA. Já si myslím, že na mě zbyly dvě otázky. Jedna se týkala implementace a požadavku tedy výkaznictví. Jedná se o 31. března 2021 místo, eh, do, do, místo prosince 2020. Myslím, že to byla pragmatická volba, protože ITS vlastně bylo předloženo, ke, má být předloženo ke konci června.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 prostě odvětví během eh, tří měsíců by nemělo možnost se pořádně připravit na už finální delegovaný akt. Proto jsme si řekli, že tady bude ještě dalších šest měsíců, aby se dali, dalo připravit na implementaci, což je dokonce kratší, než je obvykle ve výkaznickém cyklu, kde obvykle po, poskytujeme možnost připravit se jenom 12 měsíců, aby se odvětví mohlo připravit na nové výkaznic, požadavky na výkaznictví. Čili děláme to, co nej nejrychleji, ale určitě je férového a férové eh, dát jim možnost se na to připravit. Pak eh, požadavky na proporcionalitu. Já už jsem se toho stručně dotkl ve svém úvodním projevu. ITS. Eh, tady vlastně posuzujeme možnost eh, eventuálních změn, eh, nebo prostě zase jedná se o hlavně malý, menší banky, aby to bylo proporcionální. Například, že třeba tady by byl nějaký omezenější eh, podmnožena kritérií pro ty menší instituce. To je jedna možnost ale nemůžeme zase úplně ty požadavky stahnout vůči nim. To prostě není možné, protože to se řešilo na úrovni jedna. Děkuji. Já mnohokrát děkuji. A už nemám žádný další požadavek, e, nikdo další se e, nehlásí, tím skončíme dnešní schůzi a budeme pokračovat zítra v 11 hodin dopoledne. Děkuji vám mnohokrát.